Dobrý den, já budu mluvit maďarsky, jestli dovolíte. Podle bodu našem programu bychom nyní si měli vyslechnout prohlášení komise a rady k situaci v Demokratické republice Kongo. A já tímto dávám slovo prvnímu řečníkovi, což je paní Cecilia Malström, která bude hovořit jménem rady. Eh, eh, eh, pane komisaři, vážení poslanci, švédské předsednictví přisuzuje velkou důležitost diskusi o velmi problematické situaci v Kongu, kde dochází k porušování lidských práv a dochází tady k nárůstu sexuálně orientovaného násilí. A je důležité o této, situace, o této situaci hovořit ve světle také zprávy OSN a v té zprávě se hovoří o tom, že několik ozbrojených skupin v Kongu, kteří jsou podporovány také ze strany organizací, které mají své sídlo v Evropě, a asi vám nemusím připomínat evropský dlouhodobý závazek k bezpečnosti Konga a celé oblasti Velkých jezer. Evropa už několik let se snaží zavést stabilitu a bezpečí, bezpečnost v této oblasti. A já jsem si jistá, že i komise k tomu bude mít své prohlášení. Naše úsilí se dotýká několika oblastí. Jednak máme zvláštního vyslance, který byl který byl jmenován v roce 2004 pro oblast Velkých jezer. Máme také vojenský a civilní nástroj v rámci naší zahraniční politiky. Máme také operaci Artemis, stejně tak máme misi Eurofor, která by měla, která zajišťovala bezpečnost během vole v roce 2006. Máme také EU SEC a EU POL pro eh, reformu policie. A jaká je situace dnes? Zprávy jsou jak špatné, tak i dobré. Bezpečnost a stabilita v Rwandě byla znovu nastolena. Většina ozbrojených skupin na východě eh, země v roce 2009 podepsala mírové dohody, které by teď měly být implementovány, ale víme, že eh, je ještě tady velká nejistota eh, i nadále bude muset pracovat na odzbrojení dalších ozbrojených skupin, které eh, mají na svědomí utrpení lidí a které provádějí útoky na civilní obyvatelstvo. Dále dochází k porušování mezinárodního práva, lidských práv, násilí, znásilnění, sexuální vykořišťování a tyto zločiny se eh, šíří Kongem čím dál tím větší rychlostí. A to přes to, že prezident Kabila těmto jevům vyhlásil zerovou toleranci. A je problém, aby eh, byla zavedena také státní kontrola surovin a surovinových zdrojů, protože eh, jinak ty zdroje jdou ve prospěch ozbrojených skupin a je potřeba spolupracovat s organizacemi, které eh, dohlížejí na místní volby. Máme tady velký eh, nedostatek transparentnosti, nedržování občanských práv, což všechno je obrovskou překážkou demokratizaci zemi. země. Existuje celá řada dalších problémů a proto Rada eh, vyjádřila své velmi rezolutní stanovisko k těmto jevům byly odsouzeny v závěrech rady a dali jsme jasně najevo, že vláda Demokratické republiky Kongo musí zajistit, aby lidé, kteří mají na svědomí toto násilí, byli pohnáni před spravedlnost. Jde o to, aby lidé této země mohli žít v míru a v bezpečí. Jde o reformu bezpečnostních složek, které by to měly zajistit. A všechny zainteresované strany, včetně konžských úřadů, musí udělat vše proto, aby reforma bezpečnostního sektoru eh, byla provedena co nejdříve. Je potřeba pracovat na praktických zlepšeních prostřednictvím partnerství eh, jednotlivých aktérů eh, v této zemi. Vážení poslanci, chci vás ujistit o tom, že Rada Evropské unie má velmi pevný postoj vůči těmto problémům. Budeme sledovat dále situaci v zemi a velmi jasně budeme odsuzovat jakákoliv porušení eh, lidských práv a mezinárodního práva. A děčíme vám také za to, že i vy v tom hrajete svou roli. Děkujeme za vaše konstruktivní spolupráci a těšíme se na vaše otázky. Děkuji vám, paní ministrině. A nyní dám slovo panu de Fuchtovi za komisi. Pane předsedo, vážení poslanci, přibližně před rokem se situace v Komě, která byla obležena ozbrojenými skupinami, eh, byla hlavním eh, zdrojem znepokojení končských úřadů a mezinárodního společenství bylo provedeno vše proto, aby se situace úplně nez, nevymkla z kontroly. A končská vláda a SNDP, jakože další ozbrojené skupiny, eh, se přistoupily k podepsání mírových eh, dohod, ale došlo k explozi násilí, jež vedlo k destabilizaci a to se příliš od té doby nezměnilo, a protože podlehající příčiny byly řešeny pouze povrchně a na základě krátkodobé politiky. A v důsledku toho se mezinárodní společenství e, e, rozhodlo jednat ne až tak přísným způsobem, což e, není kritika, je to čistě konstatování. Mezinárodní společenství a Evropská unie se nedokázaly dohodnout na tom, jak posílit ochranu občanů Konga slíbená pomoc ještě na místo nadrazila. Nedávná zpráva skupiny expertů Spojených národů, jakož i zpráva Human Rights Watch, konstatovali zhoršení současné situace a to nemůžeme dále ignorovat nebo k tomu mlčet. Je potřeba řešit i hlubší příčiny eh, těchto problémů a hledat trvalá řešení. A proto všechno bude eh, potřeba spolupráce jak konžské a rvanské vlády, ale i dalších, eh, například eh, OMIKu, Spojených národů a všech členských států Evropské unie. Nikdo nepochybuje o tom, že politické a diplomatické zblížení mezi Rwandou a demokratickou Kongem je naprosto nezbytnou podmínkou, aby tyto dvě strany mohly se vydat cestou mírového soužití a starat se o prosperitu svých občanů. Nicméně to je pouze začátek cesty, která bude ještě dlouhá a plná překážek. Otázka FDLR je velkým problémem. To jsou věci, které komplikují současnou situaci. Jde o nezákonné eh, využívání surovinových zdrojů, nedostatečná ochrana menšin, nestabilita ve velkých částech země, kde veřejná moc není schopna zajistit kontrolu, ale její zástupci jsou také velmi často součástí problému. Dohoda mezi Rwandou a Kongem eh, dočasně umožnila situaci uklidnit, ale um, Kundo a Anka Danda nahradili uh, vedoucí představitele a výměnou za imunitu za porušování mezinárodního práva um, a zločinu proti lidskosti ani Rwanda, ani Kongo eh, nejsou v situaci, kdy by mohli tuto ochranu zajistit. Víme, že voj, eh, vojenské složky nejsou schopny zajistit bezpečnost eh, Každopádně ozbrojené složky eh, projevují značnou míru nedisciplinovosti a OMIK, tedy vojenská mise namířená proti LDRE, není dostatečně vyvážená a nemá dostatečné zdroje chybí reakce také na menšiny. Všechny tyto problémy by mohly ještě vyskalovat a mohly by vést ke zhoršení situace porovnání s předchozím rokem. Ani Rwanda, ani Kongo nejsou schopni tyto problémy sami zvládnout. Humanitární krize pokračuje bez jakýchkoliv signálů zlepšení a porušování lidských práv je doprovázeno značným násilím, znásilňováním a ochranou různých eh, pachatelů. Stačí si přečíst zprávu OSN a zprávu Human Rights Watch, eh, které jsem zmiňoval, aby eh, si každý mohl uvědomit rozsah problémů, se kterými se potýkáme. je potřeba udělat všechno pro to, aby byly eh, minimalizovány eh, rizika vojenských zásahů proti civilnímu obyvatelstvu. To eh, bude potřebovat lepší plánování, zajištění větších kapacit Moniku, zajištění bezpečnosti obyvatelstva. To je první a hlavní úkol této vojenské misi. OMIK musí mít také jasné zadání pro své působení není možné eh, dovolit ústup a, nebo neúčast eh, omyku na těchto krocích, protože jinak by se to vakuum ještě zhoršilo. Je evidentní, že je potřeba také ukončit politické a ekonomické vykořišťování, ze kterého má prospěch FDLR eh, v regionech země. A boj FDLR není politickým bojem. Je to eh, zločená akce, jejíž první oběti jsou končtí obyvatele a je potřeba se tomuto postavit přímo. Proto je potřeba více odhodlanosti a postavit se obchodu eh, s takto nezákonně získanými eh, statky. a koňské a arvanské úřady musí prosadit svou kontrolu nad oblastmi, které v současnosti ovládá FRDR. E Velkou částí problému je také vyřešení politické situace v Kongu, protože z toho pramení řada místních konfliktů. E, dohoda z 23. března musí být rozhodně implementována, abychom tím zamezili dalšímu prohlubování frustrace místních obyvatelů. To je nezbytná podmínka pro to, aby mohli aby mohl začít ekonomický rozvoj. Role mezinárodního společenství eh, je v tomto ohledu nezastupitelná. Víme, že Kongo je velmi špatné situace je potřeba začít naprostou obnovu celého končského státu. A proto je důležité několik základních prvků. Nejprve konsolidace demokracie, e, to se odvíjí o místních parlamentních a prezidentských voleb, které by se měly konat v roce 2011. Volby jsou projevem demokracie, ale nesmíme současně zapomínat také na neustálou podporu institucí země a podporu i opozice, bez jejíž existence nevznikne skutečný otevřený demokratický systém. Druhým eh, prvkem je nezbytnost prohloubit eh, dobrou zprávu země. Je pravda, že vzhledem k rozsahu problému není možné všechno změnit přes noc, ale je potřeba projevit rozhodnou politickou sílu, která, bez které úspěch nemožný parlament hovořil také o otázce beztrestnosti, což je velmi důležité. Ale víme, že je to, že to vyžaduje politickou vůli. Problém je v tom, že věci není možné řešit jednotlivě. Je potřeba přistoupit k reformě sektoru eh, bezpečnostních složek. Rozsah těchto výzev eh, znamená, že jejich řešení bude nutně dlouhodobé. A mm, je potřeba se každopádně eh, postarat o minimalizaci eh, násilností, zejména znásilňování a sexuálního vykořišťování. Prezident eh, Kabila jež hovořil o mnoha krocích teď, ale potřeba, aby je v praxi také uskutečnil. Komise poskytuje eh, svou pomoc Kongu, snaží se chránit oběti násilí a přála by si také užší spolupráci v oblasti boje proti sexuálním zločinům. Konsolidace demokratického systému, dobrá zpráva, politická vůle, to jsou hlavní klíčové prvky, na základě nichž bychom chtěli budovat naš rovnocenné partnerství s Kongem. Děkuji vám. Nyní jménem politických skupin promluví jednotliví řečníci eh, za konzervativce Filip Kačmarek. Pane předsedo, dámy a pánové, skoro každý novinář, který píše o eh, Afriky by se chtěl stát eh, nástupcem Josefa Konráda, který se nejvíce zaměřoval na negativní aspekty, protože vždycky hledají takové temné věci. Ale s řídlem temnoty nemusí být Kongo, může to být normální země. Takové v Africe jsou, kde přírodní bohatství jsou užívána pro eh, dobro eh, obyvatel, eh, orgány se starají o obecné do, obecně do školy a sex se pojí s láskou a ne s násilí. Myslím si, že v Kongu a v severním Kivu, Kivu jde o kvalitu řízení bez demokratické, spravedlivé, slušné vlády nebude možné dosáhnout spravedlnosti. Bez odpovědné vlády tato bohatství budou sloužit jenom nemnohým, školy budou prázdné, lídři se budou starat dále sami o sebe a každodenně bude docházet k znásilňování. Pamatuju si, že v roce 2006 byl optimismus. Já sám jsem byl eh, pozorovatelem v době eh, voleb a byli jsme všichni rádi, že po 40 letech v této velké důležité zemi se konají eh, volby, ale byl to předčasný optimismus. Musíme se zeptat, proč se to stalo, proč ty volby nevedly k lepšímu životu v Kongu. Já si myslím, že to je otázka peněz, což vlastně jste říkal i vy, pane ministře, i paní ministrině, i pane komisaři, že se nelegálně využívají ehm, za eh, nerosty a zbraně se eh, neustále hromadí a nelegálně se s nimi obchoduje. A jestliže tohle přerušíme, pak se dostaneme blíže ke svému cíli. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Michael Cashman za socialistickou frakci. Děkuji, pane komisaře, za vaše ujišťující slova. My v žádném případě nemůžeme pryč z Konga, nemůžeme vytvořit ještě větší vakuum, které tam už je vakuum politické vůle a politického vedení. Neřeší se problémy eh, podle zákona konflikt od roku 1998 vedl eh, ke ztrátě životů téměř 5 milionů lidí a zhruba 40 tisíc eh, usmrcených je z každý měsíc. Milion 460 tisíc lidí je zde bezdomova, vyhnaných z vlastní půdy a vystavených násilím. Jsou to lidé, kteří nemohou, není je slyšet, nemají možnost se bránit. Násilí nabývá eh, nejrůznějších forem, včetně sexuálního otroctví, únosu, nucená prostituce, znásilňování. Obětmi jsou ženy, muži a také chlapci, kteří jsou vystavováni sexuálnímu ponižování a dalším ještě horším věcem. Je nejvyšší čas, abychom eh, žádali konec těchto strašlivých praktik. Děkuji, pane Kašmen. Eh, jako další pan Luis Michel na dvě minuty. Děkuji, pane, paní předsedkyně, vážení kolegové, nebo pane předsedo spíše, jak víte, já jsem vždy velmi pečlivě sledoval, co se děje v Kongu. Ale přestože to nedávné zblížení mezi Rwandou a Kongou vzbudilo velký optimismus, tak si eh, nemyslím, že to eh, je řešení samo o sobě, přestože se možná zlepšení eh, na východě do určité míry podařilo. Teď hovořím o situaci na východě země, která je i nadále zdrojem velkého znepokojení. Já chci se zmínit o sedmi věcech. FDLR nebyla zneškodněna, nepodařilo se ji pacifikovat. Už je tady celá řada obětí násilí ze strany VDR. Je potřeba ji eh, odstřehnout od financování. Víme, že tyto oběti jsou zejména civilní. A jak říká také pan komisař, je potřeba posílit kapacity Moniku. I dnes je to mise, které chybí zdroje na to, aby se mohl postavit všem těmto problémům. Je potřeba požadovat lepší koordinaci a efektivnější rozmístění těchto složek v terénu i tak, eh, dochází k některým negativním eh, průvodním jevům, které jsou kritizovány. Kontext války nemůže ospravedlnit chování FRDC a já vítám eh, úsilí OSN, které se eh, rozhodlo, že nebude podporovat koňské jednotky, které nerespektují Eh, lidská práva. Nedávný projev prezidenta Kabily je potřeba přivítat, ale je potřeba také počkat, jestli to, o čem hovořil, tedy reformu soudnictví, reformu soudnictví, jak jestli to všechno bude uskutečněno. Já bych chtěl přivítat úsilí komise, která eh, ve spolupráci s některými členskými státy pracuje na reformě soudního systému. A úplně poslední věc, už to říkal také pan komisař, víme, že je potřeba zavést eh, v Kongu právní stát. Bez toho, aby fungoval tento stát, eh, tak se nepodaří eh, zaplnit to vakuum, které tam vzniklo. Děkuji vám, pane Micheli. A jako příští paní Isabel Girán za zelené paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, situace, o které jste tady hovořili, je velmi znepokojující a to i přes přítomnosti více než 20 tisíc vojáků Omyku. Víme, že prvními oběťmi jsou často ženy, ty jsou předmětem útoků ozbrojených jednotek a některé dokonce jednotky koňské armády eh, provádějí eh, jako, mm, používají jako zbraň konsistentní znásilňování žen a je potřeba, abychom Eh, vyvinuli větší úsilí pro potírání tohoto jevu. Je tady celá řada dalších jevů, které ještě zhoršují konflikt. Já jinak eh, naprosto souhlasím s tím, že eh, není možné připustit diskreditaci Omiku. Omik je jediná síla, která může chránit civilní obyvatelstvo, které je obětmi různých masakrů ale není to dáno jeho mandátem, samozřejmě není možné požadovat jeho stažení, je potřeba prosadit eh, pravidla jeho nasazení tak, aby v žádném případě nemohl omyk eh, být obvinován z toho, že podporuje končské eh, jednotky, které páchají násilí na civilním obyvatelstvu. Je také potřeba eh, odstranit beztrestnost za tyto zločiny, je potřeba je žalovat u Mezinárodního trestního tribunálu a je také potřeba eh, eh, zajistit internaci těchto vojáků, kteří se dopustili zločinu. A dále bych chtěl připomenout program ANAMI, který umožňuje budovat mírový dialog mezi znepřátelenými stranami a podporovat držitelný rozvoj. Jinak souhlasím s ostatními vystoupeními. Myslím si, že Evropská unie musí zůstat i nadále aktivní v této oblasti. To je naprosto neodmyslitelné. Doufám, že přesto došlo ke zdržení, ale i tak si nemůžeme představit, že by Evropská unie se tomu nevěnovala. Děkuji vám. Možná jsem měl říci, že jste měla vyhrazený čas jednu minutu. Jako další paní Losing za komunistické strany. V Demokratické republice Kongo eh, jsme měli zatím nejvíce eh, misí v naší zahraniční a bezpečnostní politice. Jenomže koho tam chráníme? Chráníme eh, opravdu občany nebo ženy a muže v Kongu? ani naše mise nezabránili eh, stovkám tisíc vyhnaných, eh, znásilněných, zabitých a tak dále. Nicméně tedy, co vlastně v tom Kongu bráníme? Eh, humanitu? A nebo se tam pomáhá režimu, který v letech 2003 až 6 podepsali 61 smluv s mezinárodními podniky, a jsou to všechno podniky, eh, které nebyly ze strany NGO hodnoceny jako přijatelné. Eh, Kabila změnil, eh, tedy slíbil, že nastane změna. Ovšem tím, jak se znovu rozhořela válka, je změnám konec. A mě by zajímalo, jak je možné, že FDLR že má svůj mozek možná dokonce v Německu. Já, my jsme jménem naší politické skupiny přida, předložili příslušnou rezoluci. Děkuji. Nyní pan Adnáz Melce na minutu a půl. Tisíce znásilnění, stovky mrtvých, to prostě nemůže být jediná bilance největšího nasázení vojsk OSN. Celkem nic moc nebylo dosáženo. Nadále eh, plundrují milice eh, region, který má eh, bohatství podzemí, posouvají se fronty a neustále dokonce vojáci se dopouštějí zločinů. Dosud nebyli, nebyl nikdo postaven před Mezinárodní soud v Hágu a také eh, Světová eh, koalice pro eh, sjednocení Rwandy dosáhla částečných úspěchů. Nicméně je to málo. Zejména trapné je, když obvinění, která jsou vznášená proti skupinám OSN, se ukazují jako pravdivá. Mise do Konga prostě se nemůže stát jakýmsi evropským Větnamem. My potřebujeme odsouhlašenou evropskou mírovou politiku, mírové misi, ale zejména eh, musíme se vyznat v etnických frontách na místě. EU podle mě by měla se soustředovat na regiony, které jsou nám blíže, jako je Balkán nebo Kavkaz a já si myslím, že by bylo vhodné ukončit naši účast na africké misi. Děkuji, pane Melcere. A jako další eh, promluví už řečníci za sebe a první bude pan Mitchell. Situace v Demokratické Konžské republice je opravdu politování hodná a e, jsou to tragické důsledky pro život lidí tam. To je samozřejmé, ale je tady celá řada důležitých věcí, které musíme zopakovat i v našem společném návrhu usnesení. Musíme pamatovat, že násilí e, v Demokratické Konžské republice, jako velice často tomu bývá, je pohnána chamtivostí, ale také vyplývá často z e, chudoby, že je to to boj o území, o zdroje, to všechno jsou větve stejného prohnilého stromu. Eh, dej, eh, větší prosperita lidí a cíl a sníží se zabíjení. A proto my jako parlamentě se musíme zaměřit na rozvoj a také jakákoliv vojenská přítomnost musí být skutečně vypracována a realizována tak, aby zmírňovala a nikoliv rozhodně eh, zvyšovala násilí a musíme eh, to hlídat, protože jestliže síly vojenské nebudou eh, na úrovni standardů nastavených, pak to musí být přehodnoceno. Ukazuje se, že konflikt podobné eh, tomuto, který je v Koňské České republice, může být řešen pouze cestou dialogu teď eh, máme vytvořenou zahraniční službu v rámci Lisabonské smlouvy a proto Evropská unie musí na mezinárodním mm, fóru stát, eh, se stát aktivnějším sponzorem dialogu. Děkuji. Dalším eh, bude pana Korina Krecu. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, miliony civilistů přišlo o život během vojenských zásahů na východě Konga. A tento risk dále roste kvůli neuvěřitelné četnosti násilí. Obětmi jsou děti, ženy, muži, pracovníci organizace pro lidská práva, žurnalisté. Situace na místě už neumožňuje fungování humanitárním organizacím. Jenom v tomto měsíci už došlo eh, k tisícům eh, případů znásilnění a dalšího násilí a to vše je doplněno ještě hladem a dalšími pohromami. Bohužel existují signály, že značná část zodpovědnosti je na straně jednotek OSN, které tolerují mnohé z tohoto násilí. Já myslím, že bychom se měli skutečně vážně ptát, zda mírové sbory skutečně slouží svému účelu. A rovněž je třeba zastavit praní špinavých peněz a rozkrádání národního bohatství, jako jsou eh, zlato a diamanty. Děkuji. Děkuji další, paní Sophie Intveld na jednu minutu. Eh, Vystoupení pana Melcera, který mezi tím odešel eh, a který říkal, že bychom se k tomu měli obrátit, eh, obrátit zády a soustředit se na naše sousedství. Ale já si myslím, že když se podíváme na tu situaci, tak od toho prostě odejít nemůžeme. Stačí pomyslet na ženy, které nás tady navštívily, o nich hovořila paní Durand. A když se podíváme těmto lidem do očí, tak si uvědomíme, že je nemůžeme opustit. Nestačí pouze přijmout usnesení a myslet si, že tím naše práce skončila. Musíme eh, být schopni se těmto ženám podívat eh, do očí. A podle mě je nesmírně obtížné takovýmto způsobem přistupovat eh, k této eh, věci. V usnesení je celá řada dobrých věcí, ale teď je potřeba proměnit slova ve skutky. Jedna věc se zmiňuje velmi často, hovoří se o znásilňování, o sexuálním násilí. To jsou všechno pojmy, které v podstatě nic nevypovídají o skutečnosti, která může být někdy úděsná. Musíme si uvědomit, že to je všechno více než Eh, útok na jednotlivce, je to útok na celé společenství. Jde o to, jak zničit um, strukturu celého společenství. A já si myslím, že je potřeba ukončit situaci beztrestnosti pachatelů, kteří se těchto věcí dopouštějí. A musíme věnovat prostředky na eh, naši misi je potřeba také prokázat solidaritu s lidmi v této zemi a dát jim najevo, že je neopustíme. To je naší morální zodpovědností. Děkujeme. Jako další na minutu a půl pan Kristian Preda. Děkuji, pane předsedo.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 Eh, zvážit eh, celkově mezinárodní situaci a situaci přímo na místě v zemi. Obývám, obávám se, že eh, situace na místě se zhoršuje a jestliže bychom se měli zamyslet nad výsledky vojenských operací, musíme říct, že vojenský úspěch není dostatečný, pokud přichází za cenu obrovských humanitárních ztrát a strádání obyvatelstva. Mnohdy se stalo, že vojenské operace vedly ke katastrofálním důsledkům, které byly doprovázeny masivním porušováním lidských práv, které ve svém důsledku ještě zhoršily humanitární krizi. To, že zde panuje beztrestnost, umožňuje to, že se tyto závažné zločiny neustále opakují. My jako Evropa musíme jasně říct, že eh, toto násilí, zejména sexuální násilí a všechno to, co, k čemu došlo v Kivu, to prostě musí být potrestáno a musí být skoncováno s beztrestností. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem bude pan eh, Luis Vanes Panil Garci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolegové již přede mnou hovořili o této tragické situaci, která teď existuje v Konžské demokratické republice. Jsou to tisíce případů znásilnění, zneužívání, zabíjení a mise MONUK, OSN i Evropská mise už tady byly diskutovány, ale možná, že jsme slyšeli trochu méně o nutnosti dostat pod kontrolu nezákonné eh, toky nerostného bohatství, zlata, diamantů a podobně do zbytku světa světa, protože nakonec peníze eh, procházejí eh, v účty přes různé podniky. Vlastně u nás, v naší části světa, jsou tyto peníze propírány. Paní Ashton teď v rámci Lisabonské smlouvy má uh, příslušné pravomoce za podpory všech 27 států, takže by mohla organizovat a koordinovat celý program, aby se zabránilo tomu, že se tyto zdroje přemění na peníze a budou užity na další násilí. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem na minutu a půl bude paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Naléhavost, o které tak často hovoří eh, Evropské unie a mezinárodní společenství, týkající se Konga, také ve světle nedávných zpráv o situaci ve východním Kivu, hovoří o extrémním násilí páchaném na civilních obyvatelích a také na ženách, dětech a seniorech. To všechno musí eh, okamžitě přestat. Musíme zajistit ochranu obyvatelstva. Mandát Moniku na místě musí být prodloužen, ale stejně tak je potřeba přehodnotit a posílit tento mandát, aby Monik byl schopen toto násilí zastavit. Již dlouhá léta mezinárodní společenství, mezinárodní nevládní organizace nepřestávají upozornit na tuto v podstatě sexuální válku, na systematické používání Eh, těchto prostředků pacifikace a to z atmosféře naprosté beztrestnosti. Já vítám to, co nedávno prohlásili končské úřady, že chtějí s touto beztrestností skoncovat, nicméně eh, tuto nulovou tolerantnost je potřeba uplatnit také v praxi, aby byla vůbec efektivní. Stejně tak jako otevření mezinárodního trestního tribunálu a první případy sexuálního násilí, které budou eh, v tomto eh, soudu řešeny. To všechno by mělo na pomoci. Je potřeba posílit také státní struktury, zavést právní řád, eh, chránit lidská práva žen a dětí. Víme, že jejich nevinnost je velmi často obětí naší hostejnosti. Köszönöm, asszonyom. Děkuji vám. A teď eh, se dostáváme eh, k části nazvané Catch the Eye, to znamená eh, poslanci, kteří se předtím nezapsali. Máme tady zatím osm dalších přihlášení do diskuse a každý dostane hm, slovo na jednu minutu. Pokud budete dodržovat čas, tak na každého se dostane. Pane předsedo, Humanitární situace na východě Konga, eh, zejména v Kivu, je katastrofická, to všichni víme velmi dobře. Bezpečnostní situace obyvatelstva se neustále zhoršuje v důsledku vojenských operací, které provádí koňská armáda a ozbrojené uganské a arvanské jednotky Eh, proti eh, armádám rebelům, dochází k masakrování, k sexuálnímu násilí, k porušování lidských práv. Tato situace je rozšířena na mm, značném území Konga, je to každodenním chlebem nebo údělem končkých občanů. A oficiální údaje říkají, že východ eh, Konga má teď více než 2 miliony osob, které přišly o přístřeší, dochází k nárůstu počtu těchto lidí. v současnosti se odhaduje, že je potřeba chránit více než 300 tisíc eh, obětí eh, sexuálního násilí a proto je nezbytné, aby mezinárodní společenství rychle zazálo. Děkuji, pan Tarabella na jednu minutu. Eh, vážený pane komisaře, vážení kolegové, všichni oprávněně popisovali mm, strašnou situaci, Eh, která se dotýká eh, obyvatel Konga, země na východě eh, země, ale místo, abychom o tom mluvili, já jsem byl jeden z těch, kteří také navštívili tyto oblasti, a dnes mohu hovořit o praktických důsledcích, které vyvolaly tyto barbarské jevy, tyto barbarské kroky Eh, velmi často oběti již nejsou schopny se účastnit eh, společenského nebo ekonomického života, dochází k šíření AIDS a to všechno za nezájmu mezinárodního společenství a situace se dále zhoršuje. Myslím, že hospodářská obnova Konga není možná, pokud OSN a koňská vláda nebudou eh, systematicky potírat toto sexuální násilí, pokud nenastolí vládu práva eh, na celé, v celé zemi. Děkuji vám, pane Tarabelo. A další paní Rýs na jednu minutu. Paní ministrině, pane předsedo, vážený komisaři, i já bych se chtěl zmínit o té tragédii, jejíž obětmi jsou zejména ženy, a to na východě země. Tento jev není vůbec nový, je multidimenzionální, trvá už nějakou dobu, je, jde o tělesné, ale i psychické utrpení žen, naprosté sociální vylečení těchto žen. A ty kroky, které ohlásil prezident Kabila, možná vedou k prvním eh, známkám zlepšení, ale je potřeba proti eh, tomuto jevu eh, bojovat s veškerou přísností. Já vím, že komise má plány, má rozpočty, nicméně ta všechna čísla, která mi dispozice hovoří o tom, že ta situace je katastrofická. Nemyslíte si, že teď je potřeba se ptát, jaké jsou výsledky vaší strategie? Musíte si uvědomit, pane komisaři, že eh, ženy mohou přispět k míru a kopnově zemi, jsou budoucností Konga. A e, můžete nám říci, jestli se chystáte postupovat mnohem rychleji a účinněji než dosud? Eh, Romeva Děkuji a další bude pan senior Ruvea. Euh, I já jsem se chtěl vyjádřit k této situaci. Neustále dochází ke znásilňování, k porušování lidských práv a je potřeba zabránit těmto masakrům a sexuálnímu násilí na ženách a dívkách ke kterému dochází ve východní oblasti Konga. Chci se připojit ke svým kolegům. Je potřeba, aby všechny kompetentní orgány okamžitě zasáhly a aby ukončili toto násilí. Rada bezpečnosti OSN eh, by měla naléhavě přijmout opatření, která by měla přispět k ochraně civilního obyvatelstva na východě Konga. Všichni by měli také se postarat o to, aby skončila situace beztrestnosti, aby byl nastolen právní stát. Děkuji vám. Další bude pan Obemaja. Děkuji vám, pane předsedo. V listopadu 2009 došlo eh, k výměně eh, ambasadorů mezi Rwandou a Kongo. To bylo takové malé světelko naděje. Poté ovšem byl eh, okamžitě eh, zajat a zavřen eh, vůči osobnost demokratických sil v Kongu. A nyní k mandátu OSN. Hodně se říká, že se mají přijmout veškerá opatření, ale e, řekněme si otevřeně, pokud by mandát OSN skutečně měl chránit ty, kteří jsou tam znásilňováni a vystavení násilí, tak skutečně je třeba, e, aby bylo v tomto Eh, mandátu uděláno jasno. My skutečně chceme chránit eh, otlačované. Děkuji a dalším řečníkem bude pan Sinkale. Myslím si, že politování hodná, že teď, když se blížíme k Vánocům, poslední dva dny hovoříme hlavně o nás na světě a v Čečensku, Afganistánu a teď v Kongu. Nicméně taková je skutečnost. Zároveň ale si musíme vzít také poselství míru a dobré vůle z vánočního období a jak můj kolega eh, Mitchell to dobře řekl, abychom byli sponzory míru a to je vynikající příležitost pro vysokého představitele, pro Lady Ashton. A aby získala celou podporu všech 27 členských států, abychom se snažili dosáhnout míru a zmírnění strašného utrpení v těchto místech. Také ale dlouho eh, doba řešení způsobí hlavně vzdělávání spíše než ekonomické zlepšení, proto tady musí být zajištěn patřičný přístup k dobrému vzdělání v těchto zemích, protože to je teprve dlouhodobá cesta k míru. Děkuji. Děkuji vám a jako další pan Jim Higgins. Děkuji, pane předsedo. V roce 1960 eh, švédský generální tajemník OSN požádal irská vojska, aby, eh, aby eh, fungovaly jako mírová v Kongu. Eh, nicméně já mám nyní skutečně velké obavy eh, z role eh, mise OSN v Kongu, tak jak to probíhá dnes. Tady se hovoří o různém obchodování a nejrůznějším násilí. Skutečně to nepřispívá k naší cti. Evropská unie musí začít fungovat energičtějším způsobem. My bychom tam měli vysát své vlastní mírové spory. Eh, situace je taková, že eh, jsou tady oběti eh, různých kmenových konfliktů, mezinárodní slepoty. A toto se nedá dále tolerovat. My skutečně musíme zvednout hlas. Děkuji. Děkuji, pane Higginsi. Posledním řečníkem bude pan Svensson na minutu. Děkuji, pane předsedo je prakticky nemožné poznat, pochopit ty strašlivé statistiky, které tady dnes večer slyšíme, ale přesto víme, že ta čísla jsou pravdivá. A mnoho lidí ovšem má pocit, že když hovoříme o těch nejchudších eh, schudcích zemí v subsaharské Africe, tak ten závazek je slabší a méně praktický, než by měl být. Tady hovoříme o vojenské moci. A asi si všichni uvědomujeme, že musíme bojovat s chudobou a korupcí. Chceme-li dosáhnout pokroku, aby se situace skutečně zlepšila v takové zemi, kde zatím obyvatelstvo tak strašlivě trpí. Hovoříme o Afganistánu, o teroru v Afganistánu hovoříme o Talibánu a je to zcela správné. Ale tady je zase další národ, který trpěl a trpí za nejstrašlivějších představitelných okolností. Chci zdůraznit, že přece máme i dobrou organizace, které by mohly hodně e, udělat, kdyby měly návaznost na státní podporu, ale velice často je to moc složité. Děkuji. Děkuji vám. Toto je konec e, debaty, e, tedy její fáze zvané každý A. A nyní dám slovo za radu paní Cecily Marstremové. Děkuji vám, pane předsedo. Z této debaty, jak jsme slyšeli, eh, zaznělo mnoho důvodů, eh, abychom se dále angažovali v Demokratické republice Kongo. EU, jak bylo řečeno, eh, má velký zájem na stabilitě a rozvoji této země a komise nám tady podala velice jasnou zprávu o tom, jak vypadá úsilí Evropské unie v tomto teritoriu. Evropská unie je největším přispěvatelem v regionu a to může skutečně lecos dokázat. Nicméně nedaří se dosáhnout stability. Je třeba zlepšit životní podmínky, chránit lidská práva a skutečně musíme se stavět velice přísně ke korupci a musíme žádat, aby společnost, která zde vzniká, byla společnost založena na právu. Slycháme strašlivé případy sexuálního násilí z různých stran a to samozřejmě není něco, s tím bychom se mohli smířit. Není možné, aby pachatelé těchto skutků byli beztrestní a byli dále na svobodě my eh, musíme zajistit to, aby eh, politika nulové tolerance vůči tomuto násilí, jak ji vyhlásil prezident Kabila, se stala skutečností a ne pouze slovy mandát SDP a mandát dalších misí, které zde jsou od roku 2009, se nyní mají zaměřit právě na omezení sexuálního násilí. Vysílají se tam specializované oddíly Eh, které se soustředí na různé druhy násilí, budou umístěny v severním Kivu a v jižním Kivu, mají mandát na celou zemi. Teď eh, se pracuje na rekrutmentu pro tyto mise. Nicméně i toto je pouze kapka na rozžavených kamenech. My potřebujeme specializovaný expertní personál tak, aby eh, zaváděli správné postupy do našeho boje proti tomuto násilí, zejména pokud se týká také vojáků. My eh, za chvíli přejdeme k otázkám radě a já musím říci, že je to naposledy, kdy jsem zde mezi vámi a chtěla bych vám poděkovat za skvělou spolupráci. To je dík všem poslancům tohoto parlamentu. Děkuji vám. Eh, my bychom eh, vám chtěli poděkovat jménem Evropského parlamentu a všech poslanců. Eh, pro nás bylo velkým potěšením s vámi spolupracovat. Dalším řečníkem jménem komise je Karel Duchucht. Děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům, kteří vystoupili v této rozpravě. Já bych chtěl, ještě předtím, než doplním své první prohlášení, tak bych chtěl říct si několik věcí. V první řadě Evropská komise eh, vyvíjí velké úsilí v oblasti humanitární pomoci a při nastolování právního státu. Hovoříme o 100 milionech eur každý rok ale je samozřejmě potřeba se ptát, jaká je efektivnost této pomoci, pokud nemáme odpovídající partnery v politické oblasti. Za druhé bych chtěl něco říci o mandátu Moniku. Monik eh, je kritizován za to, k čemu došlo v poslední době, ale bylo by velkou chybou požadovat, aby Monik opustil Kongo. To by byl nejhorší možný výsledek. Dovolte mi, abych vám přečetl několik vět eh, z mandátu, který byl přijat Radou bezpečnosti OSN na začátku loňského roku v tom mandátu se říká, že Rada bezpečnosti rozhodla o tom, že Monik od přijetí tohoto usnesení bude mít mandát v tomto pořadí priorit pracovat ve spolupráci s vládou Konga, aby zaprvé eh, byli chráněni civilní obyvatele a personál OSN. Zajistit tedy ochranu civilního obyvatelstva, včetně personálu OSN, před fyzickým násilím, zejména násilím, které by mohlo vycházet od jakýchkoliv stran konfliktu. A další velmi relevantní odstavec je odstavec G, kde se hovoří o tom, že potřeba koordinovat operace. Hovoří se tady o koordinaci operací s armádou. Hovoří tady o integrovaných brigádách, které by měly být nasazeny ve východní části Konga a podporovat uh, Eh, kroky, které budou společně naplánovány s mezinárodním společenstvím, s nevládními organizacemi a s mezi, mezinárodním právem a tak dále. Takže tento mandát je velmi, velmi jasný a je potřeba mm, diskutovat o pravidlech nasazení eh, této mise a Monuk musí mít vlastní pravidla, protože jenom Monuk může rozhodnout, jak bude zasahovat. A vím, že mnoho Kritiky bylo vzneseno také na systém eh, Mezinárodního trestního tribunálu. Otázka je, jestli existují účinné prostředky k prosazení těchto věcí a jestli vůbec existuje nějaký politický mechanismus pro zajištění. A tady vidíme odpověď v Kongu. Umožnili jsme, aby Bosko a Tagamba se zmocnili eh, kundy přestože proti něm byl vydán zatekač. A vidíte, co se děje. Ale nic není zadarmo. Nemůžete si vybrat politické řešení a na straně druhé požadovat trestnou, trestní odpovědnost v mezinárodním měřítku. A já si myslím, že bychom v první řadě měli trvat na tom, aby bylo uplatňováno mezinárodní trestní právo. De Děkuji mnohokrát, pane de Kochte. A dovolte mi, abych eh, oznámil, že jsme obdrželi šest návrhů na usnesení na konci této rozpravy, která nyní končí a o této věci bude hlasování zítra.